can leave or if you just have okay. okay. Okay, sorry for the misunderstanding. No, no. Bonjour. Dobrý den. Tak já navrhuji, abyste se usadili, protože už začneme. S'il vous plaît. Si personne ne m'écoute. Prosím vás, pokud mě nebude nikdo poslouchat, tak eh, za chvíli bude problém s hlasováním na plenárce. Takže jazyky, které máme k dispozici. Učište se, prosím. Eh, s'il vous plaît, si on s'entendre, si on veut terminer. Prosím vás, jestli eh, chceme skončit včas, tak bude potřeba se do toho dát. Takže tu máme francouzštinu, němčinu, italštinu, angličtinu, španělštinu, portugalštinu, švédštinu, češtinu, estonštinu a slovinštinu. Prosím, vložte hlasovací karty do hlasovacího zařízení. Máme dvoje hlasování, eh, má to řadu stran, takže to nějaký čas zabere, takže se do toho musíme dát a týká se to ochrany pracujících proti um, expozici karcinogenním a mutagenním uh, látkám. Je to výsledek institucionálního jednání k této zprávě. Je to elektronické hlasování. Uh, uh, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. A návrh byl přijat širokou většinou. A další hlasování, a je to stanovisko ohledně eh, přihraničních konverzí, fúzí a roz, eh, podobně, takže hned začneme. Kompromis 17, to je eh, já budu někdy uvádět, kdo kompromis předkládá, protože některé kompromisy eh, mají malé A, některé velké A, takže kompromis 17 SND, GUE a zelených, kdo je pro? Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Kompromis 25, SND, GUE, zelení, kde pro? Proti? Že budeme hlasovat elektronicky o tomto kompromisním návrhu. Hlasujeme, prosím. Končím hlasování. Návrh byl přijat 27 hlasy ku 20. 96, první část. Kdo je pro? Proti? Návrh byl přijat. Druhá část, kdo je pro? Proti? Návrh byl zamítnut. Třetí část, kdo je pro? Proti? Návrh byl přijat. Čtvrtá část pro? Proti? Návrh byl zamítnut. Kompromis 19. SND GUE zelení pro? Proti? Budeme muset kontrolovat elektronicky, hlasujeme. Máme jeden hlas EPP navíc. Pořád jeden navíc. Dobrá. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Kompromisní návrh 21. SND GUE bude pro. Proti. Návrh byl zamítnut. Chcete kontrolovat? Dobře, takže kontrolně hlasujeme o kompromisním návrhu 21. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Kompromisní návrh 18. Kdo je pro? Proti? Návrh byl přijat. Kompromisní návrh 100. Pro, tedy návrh 100. Proti? Návrh byl přijat. 101 pro, proti, návrh byl přijat. 102 pro, proti, zdrželi se, zapomínám se zdržet, návrh byl přijat. 103 pro, 103 odpadá, 104, kdo je pro, proti, Návrh byl zamítnut. 106 pro. Proti. Návrh byl zamítnut. 105 pro. Proti. Namítnu, zamítnuto. 107 pro. Proti. Návrh byl přijat. 108 pro. Proti? Návrh byl přijat. 109 pro. Proti? Návrh byl zamítnut. Le compromis A. Kompromis 1A, SND, GUE, zelení, kde pro? Proti? Návrh byl přijat. Kontrolovat? Dobrá, takže budeme hlasovat o kompromisním návrhu 1a. Končím hlasování. A návrh byl přijat. Sto patnáct. Pro? Proti? Návrh byl přijat. 100, 117? 117, kdo je pro? Proti? Návrh byl přijat. Ne, dobře, budeme kontrolně hlasovat o pozměňovacím návrhu 117. Hlasujeme. Končím hlasování. Návrh byl přijat. 118, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Návrh byl přijat. 119 pro? Proti? Zdrželi se? Návrh byl zamítnut. 120, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Návrh byl zamítnut. 121 pro? Proti? zdrželi se, návrh byl zamítnut. 123 první část, kde je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. Druhá část, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 124 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 2b kdo je pro? Proti? Navrhuji hlasovat elektronicky o kompromisním návrhu 2b. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Kompromis 3a dohromady s návrhem 3 předkládá EPP, EKR, ALDE, kde je pro? Kde pro? Proti? Zdržel se? Budeme hlasovat elektronicky o pozměňovacích návrzích 3A a 3. Končím hlasování. Eh, návrh byl přijat. A nyní se posuneme daleko dál. Asi 10 stran přelistujeme. Le 188. 188 en bloc. Čili 188 jste tam a bude to en bloc s pozměňovacími návrhy 191, 193, 197, 199, 203 a 204. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Návrhy byly přijaty. 190, kdo je pro, proti, držel se, budeme hlasovat elektronicky, zdá se mi to těsné, takže hlasujeme o pozměňovacím návrhu 190. Končím hlasování. Zase jeden z EPP navíc. Dobrý. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Sto devadesát čtyři, kdo je pro? Proti? Drželi se, návrh byl zamítnut. 190 200. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 201. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 202 pro? Proti? Drželi se? Raději budeme kontrolovně hlasovat elektronicky o tomto návrhu. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto opravdu. 205. Kdo je pro? Proti? Držel se. Návrh byl zamítnut. 206, kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 208, kdo je pro? Proti? Drželi se? Návrh byl zamítnut. 209, kdo je, kdo je pro? Dobře, budeme kontrolně hlasovat o pozměňovacím návrhu 208. Končím hlasování. Návrh byl přijat. 209. Kdo je pro? Proti? Držel se? Návrh byl přijat. 210. Kdo je pro? Proti? Držel se? Návrh byl zamítnut. 211 pro? Proti? Drželi se? Návrh byl přijat. 214, kdo je pro? Proti? Řešili se, návrh byl přijat. 215 pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. 216 pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. 219 pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. Kompromis 4a. SND, GUE a zelení, kde je pro? Proti? Zdrželi se, návrh byl zamítnut. Dobře, takže budeme hlasovat elektronicky o pozměňovacím návrhu, kompromisním návrhu 4a. Kdo je? Eh, končím hlasování. Návrh byl přijat. Omlouvám se. což mi vyhovuje, protože tím přeskočíme spoustu stran. Le 221. 221. Už jste všichni nalistovali číslo 221? 221, qui est pour? Eh, kdo je pro? Nevidím mnoho rukou, takže ještě chvilinku počkám. Kdo je pro návrh 221? Kdo je proti? Držel se, návrh byl zamítnut. 221 budeme hlasovat elektronicky o tomto pozměňovacím návrhu. Končím hlasování. A návrh byl zamítnut. Měli jste pravdu, bylo to těsné. 227, kdo je pro? 277. Le, le 200, <laughs> le 277. Takže 277, kde pro? Proti, drželi se, zamítnuto. 279, kde pro? Proti. drželi se přijato. 11 pro. Proti. Zdržel se přijato. Ověříme 11 můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. 280, kde pro? Proti? Zdrželi se. Dvěstě osmdesát. Dvěstě osmdesát, kdo je pro? <laughs> pro proti, zdrželi se. Přijato. 281, kde pro? Proti? Drželi se. To věříme. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. 282, kdo je pro? Proti? Drželi se zamítnuto. Ověříme elektronicky 282. Končím hlasování. A bylo to přijato. 283, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Ověříme to. Můžete hlasovat. 283. Končím hlasování. Přijato. E, eh, 286, kde pro? Proti. Drželi se zamítnuto. Kompromis 23. Kdo je pro? Proti zdrželi se. Ověříme to elektronicky, můžete hlasovat. Končím hlasování. A bylo to přijato. Kompromis 24, kde pro? Proti? Zdrželi se. Ověříme to. Je to velmi těsné, takže 24 můžete hlasovat. Končím hlasování. A bylo to přijato mnohem eh, méně těsné, než jsem si myslel. 292, eh, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Ověříme. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Bylo to přijato. 293, kdo je pro? Proti. Drželi se eh, přijato. 294, kdo je pro? proti, zdrželi se přijato, 295, ne pro, proti, zdrželi se. Ověříme to elektronicky, můžete hlasovat 296, pa, pardon, 295. Končím hlasování. Přijato. 296 a 297, kde pro? Proti. Kdo zdrželi se, zase to ověříme. Eh, je to velmi těsné, takže 296 a 297 elektronicky. Končím hlasování. Zamítnuto. 298, kde pro? Proti? Drželi se zamítnuto. 299, kdo je pro? Proti? Drželi se zamítnuto. 300, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 301, kdo je pro? Proti? Zdrželi se Přijato. 302, kde pro? Proti. Drželi se. To ověříme. Můžete hlasovat. 302. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 5. Společně s kompromisem 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Mám pocit, to bylo zamítnuto, ale radši to věřím elektronicky. Můžete hlasovat. Jeden za SAD je tady navíc. Pořád jeden navíc, teď je to správné. Končím hlasování. Já jsem eh, měl správný pocit, nebylo to úplně jasné, takže to bylo zamítnuto a proto hlasujeme opět A. Kdo je pro? Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme to. Opět elektronicky můžete hlasovat. 5A. Pořád tady máme jednoho za SAD navíc. Končím hlasování, přijato. A proto nyní přejdeme k 6a. Kompromis 6a, GUE zelení, SAD. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel, ověříme to. Můžeme, můžete hlasovat u 6a. Končím hlasování. Přijato. Přista, eh, čtyřicet tři, kde pro, asi čtyři stránky eh, dál. Všichni to našli. 334. Pro, proti, drželi se. Zamítnuto. Ověříme to elektronicky, říká pan předseda, 334. Končím hlasování. Zamítnuto. 335, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 336 odpadá. 338, kde pro? Proti. Drželi se přijato. 339, kde pro? Proti. Drželi se přijato. 340, kde pro? proti, drželi se. Přijato 341, kde pro, proti, drželi se. Ověříme 341, můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. 342, kdo je pro? proti, drželi se zamítnuto. Kompromis 10, 10a, tedy zase SAD, GUE a zelení. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Ověříme elektronicky. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. Deset B. Eh, pojďme rovnou hlasovat. Elektronicky, pokud vám to nevadí, bude to zase určitě velmi těsné, takže 10B. Končím hlasování. Přijatu. 352, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Ověříme elektronicky. 352, můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. 353, pro. Proti? Zdrželi se. Zase velmi těsné, můžeme ověřit elektronicky. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 20. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Ověříme elektronicky. Kompromis 20. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 21. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Ověříme elektronicky 21. Je clôt le vote. Končím hlasování. Zamítnuto. 359, kdo je pro? Proti? 358. Kdo Takže 359. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 360. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 361. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 362. Kdo je pro? Proti? zdrželi se zamítnuto, 363, kdo je pro, proti, zdrželi se. Ověříme elektronicky 363. Končím hlasování. Přijato. 1464, kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. Ověříme. Eh, požadoval někdo ověření? Tak 14364 elektronicky. Končím hlasování. Zamítnuto těsnou většinou. 365, kdo je pro? Proti? Ověříme. 365. Eh, končím hlasování. Zamítnuto.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 proti, drželi se, zamítnuto. Ověříme 369. Končím hlasování. Končím hlasování. Přijato. 370, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme 370. Končím hlasování. A byla to přijato. 371. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 372. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 7, EPP, EKR, ALDE, en blok s kompromisem 8. Kdo je pro? Proti? Držel se? Návrh byl zamítnut. Dobře, budeme hlasovat kontrolně elektronicky o kompromisním návrhu 7 a 8. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Takže eh, asi 6-7 stran dál. 400. Návrh 400, než tam nalistujete. Už tam jste všichni? Pro? proti, zdržel se, zamítnuto. Dobře, takže kontrolně hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo 400. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Čtyřista tři pro, proti, Zdrželi se? Kontrolně hlasujeme o pozměňovacím návrhu 403. Končím hlasování. Návrh byl přijat. 405, kdo je pro? 405, kdo je pro? Proti? Drželi se? Návrh byl přijat. 406 pro. Ten odpadá vlastně. 409 pro. Proti. Zdrželi se. Návrh byl přijat. Kompromis 9a a budeme rovnou hlasovat elektronicky o kompromisním návrhu 9a. Je clôt le vote. Končím hlasování. Zamítnuto. 9b. Budeme dál hlasovat elektronicky o pozměňovacím kompromisním návrhu 9b. Končím hlasování. Návrh byl přijat. 446, je to pár stran dál, 446. Jste tam? Pro? Pro 446. Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 448, kdo je pro? Proti? Drželi se, návrh byl zamítnut. Dobře, takže kontrolně budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 448. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. 449, kdo je pro? Proti? Drželi se. Návrh byl zamítnut. Dobře, takže kontrolně 449 elektronicky. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. A nyní úvodní ustanovení 17 pro, proti, zdržel se, návrh byl přijat. 18 pro, proti, zdrželi se, přijat 19 pro, 19 pro, proti, zdrželi se, dobře, takže kontrolně hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo 19. Končím hlasování. Návrh byl přijat. 21 pro. 21 proti. Drželi se zamítnuto. 22, kde pro? Proti. Zdrželi se schváleno. 23 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 25 pro Proti? Zdrželi se, návrh byl přijat 26. Kdo je pro? 26. Pro? Proti? Zdrželi se, návrh byl přijat 29. Pro? Proti? Zdrželi se? takže budeme hlasovat elektronicky o pozměňovacím návrhu 29. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. 28. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Návrh byl zamítnut. 31. Pro? Proti? Zdrželi se, návrh byl přijat. 30. 2. 32. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, návrh byl zamítnut. 33. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. 34 pro proti, drželi se zamítnuto. Jedna, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 35 pro, proti, zdrželi se přijato. 37 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 10 pro? Proti? Zdrželi se? Sice myslím, že to prošlo, ale kontrolně budeme hlasovat o kompromisním návrhu 10. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Návrh byl přijat. 3. To je pro? Proti? Drželi se? Návrh byl přijat. 43 pro? Proti? Drželi se, návrh byl přijat. 44 pro. Proti. Drželi se. Kontrolujeme si elektronicky, hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo 44. Končím hlasování. Návrh byl přijat. 45, kde je pro? Proti? Zdrželi se. Návrh byl přijat. 4 pro? Proti? zdrželi se, návrh byl přijat 5 pro, proti. Zdrželi se, návrh byl přijat. E, dobře, takže elektronicky budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu číslo 5. Končím hlasování. Zamítnuto. 46 pro. Proti zdržel se, návrh byl přijat. 47 a 48 jsou totožné, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Budeme hlasovat elektronicky o pozměňovacích návrzích 47 a 48. Končím hlasování. Návrhy byly přijaty. Kompromis 11. Pro? Proti? Zdrželi se? Budeme hlasovat elektronicky o pozměňovacím návrhu číslo 11, tedy kompromisním návrhu číslo 11. Končím hlasování. A návrh byl přijat. 53 pro, proti, drželi se přijato, 54 pro, proti, drželi se přijato, 55 pro, proti, drželi se zamítnuto, kompromis 12, rovnou budeme hlasovat elektronicky o kompromisním návrhu 12. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Rovnost hlasů. Takže zamítnu to samozřejmě. 56 a 57, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Já navrhuji, abychom hlasovali elektronicky, protože se zvedlo strašně málo rukou. Takže návrhy 56 a 57 hlasujeme elektronicky. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Návrhy byly přijaty. Mně se vyplo tlumočení. Já nevím, jestli všichni ostatní slyší angličtinu. Ono se těžko sleduje hlasování bez, angli- bez tlumočení. Je, je faire le vote. Já akceptuji poznámku paní McIntyre ale přeskočím tu poznámku ohledně překladu z belgičtiny do francouzštiny. Takže 56, 57 hlasujeme elektronicky o těchto dvou pozměňovacích návrzích 56, 57. Hlasovali všichni? Dobrý? Končím hlasování. Návrhy byly přijaty. 61, kde je pro? 61 pro, 62 proti, zdrželi se, zamítnuto. 62 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 63 pro, proti, zdrželi se, přijato 64 pro, proti, drželi se, přijato. Kompromis 13 a rovnou budeme hlasovat elektronicky. Kompromisní návrh 13. Končím hlasování. Návrh byl přijat. 68, kdo je pro? proti, drželi se, návrh byl přijat. 69 pro, ne, ten odpadá. 70 pro, pro, 70. Ten je kompatibilní, takže 70. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, návrh byl přijat. 72, kdo je pro? Proti? Drželi se, návrh byl přijat. 73, kdo je pro? Proti? Drželi se, zamítnuto. 74, kdo je pro? Proti? Drželi se, přijato. 75 pro, proti, drželi se přijato. 76 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 14, rovnou hlasujeme elektronicky o pozměňovacím kompromisním návrhu 14. Končím hlasování. Návrh byl přijat. 85, kdo je pro? Proti? Drželi se? Návrh byl přijat. 86. 84 nebyl přípustný. Uh, eh, 86, kdo je pro? Proti? Drželi se? zkontrolujeme elektronicky, hlasujeme o pozměňovacím návrhu 86. Je Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 15 rovnou elektronicky. Zahajuji hlasování o kompromisním návrhu 15. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Kompromisní návrh 16 rovnou elektronicky. Hlasujeme o kompromisním návrhu 16. Končím hlasování a návrh byl přijat. Než, Než jsme začali to konečné hlasování, tak tam byly dva kompromisní návrhy 3A na straně 15 a ten druhý byl na straně 10. A já teď nevím, jestli jsme si opravdu jistí, o kterém z těch návrhů jsme teď hlasovali. Jde o návrh 3A. Opravdu nevím, proč jsou tady dva návrhy 3A. Jednou je to Ačko malé a jednou je to Ačko velké. Nevím, je, jestli je jasné, o kterém z nich jsme hlasovali. Oni byli oba přijaty současně. 3A, velké, malé A, velké A, 3A, 3A. Ale já opravdu nevím, já totiž na tom hlasovacím seznamu mám mínus u jednoho a plus zase u toho druhého. Není přece možné o nich tedy hlasovat dohromady, najednou. Nechám to, jak to je. To bychom museli jinak hlasovat celé znovu, takže nyní přistoupíme k závěrečnému hlasování elektronicky. Ale Klode, aspoň mi řekněte, pro, kterého, pro který ten eh, návrh jsme hlasovali, jestli to bylo 3A velké nebo malé, plus nebo minus. Přijato bylo 3 malé A. A 3 velké A. 3 malé A. Plus 3 byly přijaty, zatímco 3 velké A odpadlo. Donc le vote final. Takže závěrečné hlasování, elektronicky zahajuje hlasování. Je clôt le vote. Končím hlasování. A závěrečné hlasování bylo kladné. Já vám děkuji. Omlouvám se kvůli těm četným kontrolám elektronicky, ale je vám jasné, že často šlo o jeden hlas. Takže naše příští schůze nebo se budou konat 19. od 16 hodin a 20. celý den a to v Bruselu. Děkuji.